velké skupiny, kteří pracovali eh, velice rozumně a zásadním způsobem přispěli ke zpracování této eh, zprávy. My jsme opravdu od samého začátku pracovali s plnou transparentností. Chci také poděkovat paní komisařce Malstremové za to, eh, jak velice se zasazuje o sdílení přemena. A z toho chce vycházet v tom, co bude dělat i vůči komi- eh, vůč- v komisi i vůči radě. Jistě se dopracuje výsledku. Ono je velice těžké nějak to všechno schrnout, ale pokud už vůbec se mohu pokusit o nějaké schrnutí, pak asi takto. Dokud budou existovat rozdíly co do eh, úrovně rozvoje mezi severem severem a jihem světa. A dokud eh, bude velký rozdíl i co do úrovně demokracie, rozvoje demokratických institucí a dokud budou rozdíly v oblasti respektování lidských práv, Jakákoliv politika přijímání nebude úplná. Potřebujeme mít eh, široce zasazenou politiku pomoci, která bude mít dobrý vliv na strukturální příčiny těch nerovnovách mezi severem a jihem. Pokud se nám podaří vyřešit ty strukturální důvody, pak nakonec budeme určitě žít všichni v lepším světě. Děkuji, tím se dostáváme ke konci této společné rozpravy a hlasovat se bude zítra v poledne. L'ordine del giorno reca podle pořadu jednání máme nyní na programu jednominutové proslovy k aktuálním událostem. Takže já dám slovo rovnou panu Higginsovi. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie musí usilovat o výrazné snížení počtu smrtelných nehod na silnicích a podpořit bezpečnost silničního provozu. Já myslím, že není přijatelné, abychom čekali až do roku 2033 na celoevropský řidičský průkaz. My už dnes máme model pro takovýto eh, řidičský průkaz, ale nevyužíváme ho my žádáme, aby účastníci silničního provozu byli chráněni. A já myslím, že pokud se najde politická vůle, tak máme dostatečnou moderní technologii na to, abychom celý proces eh, ze směrnice 126 z roku 2006 urychlili. Je to velice důležité a já myslím, že komise musí skutečně něco v tomto směru udělat. Děkuji vám. Pan Mecároš. Děkuji vám, paní předsedkyně. Demokracie, svoboda, solidarita a křesťanská víra. K těmto hodnotám se eh, hlásím já stejně jako hrabě Esterházy. Eh, komunisté ho v 50. letech eh, popravili ve fingovaném procesu. V roce 1942 eh, on hlasoval proti deportaci eh, židovských eh, občanů ze Slovenska a šlo o tenkrát masové eh, vyhánění, je nyní skutečně eh, ostudou Evropské unie, že dekret, kterým takto bylo rozhodnuto, stále ještě není zrušen a my musíme eh, neustále čekat na to, aby Johan Esterházy a 100 000 dalších občanů byli rehabilitováni. Já skutečně myslím, že musíme se více zabývat ochranou našich společných evropských hodnot. Děkuji. A slovo bude mít pan Kutáš. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, akty separa, maďarských eh, nacionalistů patrestů v Transylvánii během Maďarského národního svátku byly poznamenány opravdu eh, velkým radikalismem eh, a to po a to navíc po eh, prohlášeních eh, zástupců maďarského státu a jednoho z místopředsedů Evropského parlamentu. Eh, tento maďarský národní svátek každý, každoročně ohrožuje dobré vztahy mezi Rumunskem a maďarském. Došlo k provokacím zorganizovaným maďarskými extremisty, kteří atakovali Emmy jednoho z revolucionářů roku 1848. Já odsuzuji tyto um, extremistické akce, ehm, nechci nečinně přihlížet eh, těmto situacím a apeluji na evropské instituce, aby přispěly k odstranění etnické nenávisti v regionu, kde ehm, konflikty z minulosti je třeba vyřešit nyní v evropském duchu. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Mirský. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám položil otázku. Co myslíte, je například v Belgii možné jít do frankofonní školy, ne, uzavřít, pardon, frankofonní školu, nebo v Německu francouzskou školu? Ne, ale v Lotyšsku to možné je, kde 40 kde desítky procent obyvatel hovoří rusky. Eh, dnes eh, v lotyšském eh, parlamentu nacionalisté a nacisté řekli, že chtějí uspořádat referendum o uzavření ruských škol v Lotyšsku. Zároveň jsem přede Knut Wallenberg a říká, že je, že je hrdý na míru integrace v Lotyšsku. Řekli byste, že žertuje, ale není tomu tak. K čemu myslíte, že by došlo, kdyby byly uzavřeny všechny ruské školy v Lotyšsku? Dám vám odpověď. Eh, v Lotyšsku by došlo k občanské válce. Pokud Evropský parlament nezareaguje na tyto projevy radikalismu v Lotyšsku dnes, zítra již bude určitě pozdě. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní paní Bilbao. Presidenta, La crisis nuclear de Japón no debe Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, je třeba přestat manipulovat eh, s nukleární krizí v Japonsku. Občané nicméně od nás žádají reakci. Je třeba, aby testy bezpečnosti byly transparentní a rychlé a aby výsledkem bylo uzavření těch zařízení, která nejsou v pořádku a nejsou bezpečná. Eh, je to i tak, že ve eh, Fukushimě jsou eh, elektrárny, které už mají, tedy určitě nebudou fungovat a já myslím říci, že také v jiných oblastech, tam, odkud pocházím já, tak tam jsou elektrárny, jejichž morální životnost už je u konce a ohrožují v nejbližším okolí 2 miliony lidí. My máme v Evropě protokol pro eh, velké katastrofy a můžeme se tedy bránit společně. Děkuji, paní Háken. Paní předsedkyně, generální tajemník Evropské eh, Evropské rady eh, hovořili o Eh, eh, eh, různých kategoriích různých kategoriích, jakým si se dá dostat do dluhu. Hovoříme tady o miliardách. Miliardách například, jakým způsobem Irsko může splácet své dluhy přichází to, eh, vychází to na 170 tisíc eur na osobu v Irsku a to jsou jenom peníze, které je třeba na zachránu bank. Eh, kdyby například 60 eh, milionů francouzů mělo něco podobného na krku, pak by to znamenalo 3 triliony euro. Není to krize eura, říkají mnozí. Eh, ta krize je jinde a jestliže Evropská komise toto neuzná, tak eh, je, eh, jsou špatné budoucí vyhlídky nejenom Irska, ale také eurozóny. Děkuji. Pan John Karas. Děkuji. Děkuji. Dobrý večer. V současné ekonomické krizi má Katalánsko dobré eh, symptomy. Například na o 70% zrostl loni export, ale také negativní symptomy, například 40% nezaměstnanost mládeže. Jeden z hlavních důvodů potíží je fiskální ztráta. 10% HDP s každým rokem. A to je o hodně více, než eh, jak než jak je tomu v Německu třeba. Přičemž Katalánsko je jednou z hybných sil Evropy, proto je to problém celé Evropy. Děkuji. A teď pan Vojčechovský. Děkuji, paní předsedající. V posledních dnech Litva přijala eh, zákon, který změní eh, způsob vzdělávání eh, tak, že by vlastně se mohlo zavřít až polovina polských škol, které působí v Litvě, což je další akt diskriminace vůči polské menšině, která tam žije už celá staletí, mnoho generací tam žije a Poláci už nema, nemohou eh, polsky psát vlastní jména a názvy míst, protože za to jsou Poláci přímo trestáni. A teď se objevuje diskriminační zákon další, který se týká momentálně vzdělání, což je velice špatné, protože přece tady není žádný eh, konflikt, který naopak eh, se snaží rozmíchávat eh, příslušné orgány v Litvě a to by mohlo mít špatný dopad, protože my se zabýváme otázkami orgány porušování lidských práv na světě a tady se nám to děje přímo v Evropě a je to ostuda nejenom pro Litvu, ale pro celou Evropskou unii, tak je čas tím něco začít dělat. Děkuji. Eh, a teď eh, pan Triantafilides. Boria της Turkίας nebo. Já eh, chci říct si to, že ve zprávě paní Omen o eh, pokroku eh, přibližování se Turecka k Evropské unie, tam se zazněla i kritická slova. A nyní také turečtí kypřané také hovoří o tom, že to, co se odehrává eh, v turecké části Kypru. Eh, to eh, je věc, za kterou zodpovídají nejenom Kypřané, turečtí Kypřané, ale také Turci. Říká se, že Ankara porušuje Eh, mezinárodní právo, snaží se zvrátit eh, etnickou rovnováhu na Kypru tím, že podporuje usídlování Turku na Kypru a tím vlastně eh, ohrožuje také existenci kyperských Turků. My jako Evropský parlament bychom se proti tomu měli ozvat. Já vás vyzývám, aby bylo vyjádřeno jasné znamení solidarity s tureckými Kypřany a aby to zaznělo až do Turecka. Děkuji, pan Salafrankos. Paní předsedkyně, Severní Afrika hoří. To platí pro Libii, všechno začalo v Egyptě a šíří se to jako nákaza všemi zeměmi tohoto regionu. Ovlivňuje to i další sousedy. Současně existují také srážky eh, v Izraeli, eh, dále eh, se do toho začíná inkažovat Turecko, Brazílie a tak dále. Ale Turecko si dokonce může dovolit porušovat veškeré principy a zároveň pokračovat ve své kandidatuře na člena Evropské unie. Rostou zde nacionalistické nálady. Přibývá muslimů žijících v evropských zemích a je třeba si položit otázku, nakolik vedoucí představitelé v Evropě chápou, že toto jistě bude mít také vliv na stabilitu eh, bezpečnostních systémů v Evropě, pokud tento vývoj bude pokračovat. Děkuji. A nyní slovo dostane eh, paní Toc. Paní... paní předsedkyně, já jsem chtěla hovořit o dopadu finanční krize v e, Irské republice na hospodářství Severního Ryska, ale bohužel musím informovat tuto sněmovnu o brutální e, vraždě policisty v Severním Irsku. Bylo mu 25 let a zabil ho v sobotu odpoledne irský terorista. E, byl to katolický policejní úředník, který byl za zavražděn, když vybuchla bomba, která byla nastražena pod jeho autem a zavřel. Proto vyzývám tuto sněmovnu, aby toto zvěrstvo odsoudila a aby vyzvala, aby skončil konečně toto násilí, které způsobují teroristé, kteří by se snažili stáhnout Irsko zpět do tmavých dní. Od roku 2007 se objevilo mnoho mnoho bomb pod soukromými vozidly policistů. Bohu, naštěstí většina nevybouchla. Určitě se ke mně připojíte a budete také chtít, aby veškeré informace byly poskytnuty policii o této vraždě, protože jsou informace mezi místní komunitě a je třeba, aby lidé, kteří něco vědí, um, eh, aby nechránili vrahy, protože to musí udělat pro budoucí budoucnost naší zemi a z úcty vůči odvážnému policistovi a kvůli jeho zarmoucené matce a rodině. A proto jsem velice ráda, že mohu tedy s, touto, s tímto projevem zde vystoupit. Děkuji. Děkuji a teď má slovo pan Popakis. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych připomenout, jak je důležité respektovat a dávat záruky práv lidí, kteří mají postižení. Je důležité, aby tito lidé se mohli plně zapojit do života společnosti. Nicméně konstatujeme, eh, že ne vždy tomu tak je. V Evropě máme asi 30 milionů slabozrakých a nevidomých a ti čelí obrovským potížím, eh, pokud se týče přístupu k informacím. Třeba těžko se dozvídají, co je napsáno na obalech výrobků. Já bych eh, chtěl apelovat na komisi, aby eh, tlačila na příslušné organizace tak, aby na obalech produktů v budoucnosti eh, byl také nápis brailovým písmem, aby i tito lidé si mohli přečíst, co si kupují. A já bych chtěl, aby kolegové toto podpořili. Děkuji pan Papa Nikolao. Děkuji paní předsedající. Závěry posledního samitu určitě nikoho nemohli uklidnit. Prognózy, že jedna členská země po roce 2013 směřuje ke restrukturalizaci dluhu, to prostě vede k tomu, že je třeba říci, že se vlastně odchylujeme od toho, co jsme říkali na začátku krize. V Řecku, že to cítit, už probíhají debaty eh, mezi hospodářskými experty o tom, jakým způsobem tyto dluhy obsloužit. Udělali jsme skutečně všechno pro to, abychom vyřešili situaci. Pravda je taková, dámy a pánové, že je těžko cokoliv předvídat. Eh, v Řecku se krize zhoršuje místo, aby se situace zlepšovala a státní výdaje eh, zdaleka nejsou takové, jaké by měly být a nejhorší je to, že nadále vzrůstá nezaměstnanost. A na to existuje jeden jediný recept a to je rozvoj, ale existuje nějaký rozvoj. My potřebujeme rozvoje politiky, ale ne restrukturalizaci dluhu. Děkuji vám. A slovo dostane pan Louk. Děkuji, paní předsedající. Maďarské předsednictví rady je v poločase a je tedy čas na bilancování. V radě byl schválen šestý balíček a to je velký úspěch a je to krok ke zlepšení konkurenceschopnosti EU. Evropský summit v únoru byl průlomem, takže nyní může vzniknout e, společná evropská energetická politika. Pokroku bylo dosaženo také v oblasti soudržnosti a zemědělství, ale potíže máme například v oblasti strategie pro romskou populaci. Touto strategií se Evropská unie zaváže k podpoře Romů. Úspěch maďarského předsednictví je také úspěch Evropy a já prosím, abyste je nadále podporovali. Děkuji vám. Paní McGuinness. Děkuji, paní předsedající. Jste jako paní Doc eh, jsem chtěla hovořit o hospodářství, ale ta strašlivá bezcetná eh, vražda mladého katolického policisty v Severském Jirsku mi změnila téma. Já si myslím, že je důležité, aby se tento parlament uvědomil, o jak obrovskou tragédii jde pro Severní Irsko a pro jeho rodinu. Eh, tento policista, 25-letý, právě koncem lidského roku dokončil svůj policejní výcvik. V sobotu vybuchla pod jeho autem bomba, která způsobila jeho smrt. Jeho uh, matka zrazovala katolíky vstupu do policejních, eh, pardon, pardon, naopak apelovala na mladé katolíky, aby se nenechali odradit a vstoupili do policejních složek, protože potřebujeme uh, Eh, vyrovnané zastoupení různých komunit v severské policii. Nechceme se vrátit do eh, minulých eh, temných dnů teroru a strachu. Tento policista se stavil za hodnoty zítřka. Nedopustíme, aby jeho smrt byla zbytečná. Je třeba, aby všichni svědci Eh, se přihlásili a poskytli policii svá svědectví. Evropa podpořila severský mírový proces a je naší povinnosti v něm pokračovat. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Ivan. Bună seara, doamna președinte. În România este o lege... Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V Rumunsku existuje zákon, eh, podle nějž vyučující ve učitelům se mají, učitelům se mají zvýšit platy, které jsou zatím, nebo byly zatím velmi nízké. Ten mm, zákon byl již odhlasován v parlamentu, ale e, platy zvýšeny nebyly. E, dostalo se to již k soudu, soud e, vydal rozhodnutí, které platné, ale vláda přesto nereaguje. A nyní vznikl nový zákon, který stanoví limity pro platy Eh, pro platy učitelů. Je to hrozba pro demokracii, je to špatný způsob fungování demokratických institucí v Rumunsku. Jde o rizika, která ohrožují dosahování cílů strategie EU 2020. Jak všichni víme, potřebujeme eh, funkční školství, potřebujeme dobré znalosti a dovednosti, tak abychom budovali ekonomiku založenou na znalostech, eh, potřebujeme vzdělanou mládež a tedy i dobře placené učitele. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Tanašesku. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení eh, kolegové, po katastrofických eh, výsledcích vlády Bašesku Bok se rozpada zdravotnictví v Rumunsku, zejména zdravotní pojištění skutečně už je na hranici krachu. Zdravotnický personál, personál stejně tak jako pacienti, kteří jsou příjemci zdravotnických služeb, eh, se dnes ocitají v zacházení, tedy z hlediska zacházení s nimi na hranici důstojnosti. Je třeba situaci zlepšit, ale aktuální vláda to nezohledňuje. Nedávno vzniklo partnerství mezi, eh, mezi odbory a poslanci, tedy zdravotnickým odborem a poslanci. také bylo dosaženo lepších výsledků v jednání s ministerstvem zdravotnictví a se zdravotními pojišťovnami. Rád bych eh, upozornil Evropský parlament na tuto situaci, protože pokud tyto kroky eh, podpořené rumunským parlamentem stroskotají, bude to další důkaz o tom, že dochází, když dochází v Rumunsku ke zneužívání moci, eh, kde eh, demokratický princip oddělení eh, státní moci, oddělení tedy výkonné, moci soudní a tak dále, nefunguje. Děkuji. Nyní pan Mazep. De don Felipe de Borbón, que lleva la historia... obavy toho, kdo se kníže Astorský, ten, Astorský, ten vyzýval britskou a španělskou vládu, aby vyřešili dávný konflikt Gibraltaru. A to je i otázka, která se týká Evropského parlamentu. Španělsko a Spojené království jsou příkladnými demokratickými státy, členskými státy Evropské unie, proto je nesnesitelné, aby gibraltarskou vládu eh, skálu pardon, okupovali Britové. Taková okupace by neměla být umožněna, nesmí být ani okupace severního Kypru. A já to je místo, které jsem nedávno navštívila navštívil. Děkuji, to je všechno. Děkuji. Nevím, jestli eh, paní Fajon je ve sněmově, takže paní Nevědělová, děkuji. Evropská unie je stát nejkonkurenčně schopnější ekonomikou na celém Eh, světě v nejbližší budoucnosti a myslím si, že důležitá je budoucnost mládeže a vzdělávání. Říká se, že kdo chce, hledá důvody, kdo nechce, hledá možnosti, jak je nenajít. Myslím si, že v současné době Evropská unie spíš hledá důvody, aby řekla, proč nemůžeme více financovat vzdělávání a často potom se vymlouváme, že máme krizi a musíme řešit její důsledky. Když už teď hovoříme o dalším sedmiletém období Evropské unie, o dalším financování a dalších rozpočtech, tak si myslím, že bychom si měli jasně položit otázku, kolik chceme investovat do vzdělávání a do naší budoucnosti. A určitě bychom potřebovali se dozvědět od Rady a komise, co v tom chce dělat. Samozřejmě nesmíme tolerovat ani to, co se děje v některých členských státech, které finance na vzdělávání přesouvají do jiných oblastí, co se děje v naší zemi a není to správné. A měli bychom si uvědomit, že když chceme investovat do budoucnosti, tak jedně tak vyřešíme, co chceme řešit. Děkuji. Grazie. Děkuji. Pan Tremonza. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Chci tady hovořit o, o ohrožení volného pohybu zboží a osob na evropském trhu. Nedávno totiž katalánský, katalánské združení Eh, maso kombinátu informovalo o tom, že na některé nákladní vozy eh, přižijící eh, z Katalánska byly uspořádané útoky francouzských zemědělců. Došlo k úplnému zničení nákladu. Tyto útoky se od začátku tohoto roku, to na 2011, dvakrát zopakovaly. K poslednímu došlo teprve před pár týdny kdy Francouze zastavili další nákladní vůz eh, s nákladem eh, masa z Katalánska a 20 000 kilogramů čerstvého masa eh, polili benzínem. Tento tlak francouzských zemědělců, kteří ničí produkty přijížděj, ze zemí mimo, mimo Francii, mají okamžitý bezprostřední dopad na katalánské masokombináty jejich eh, příjmy klesly o 50%. Já jsem napsal, respektive Evropský parlament podle mého měl napsat eh, dopis Evropské komisi a žádat, aby skoncovala s těmito agresemi, s těmito útoky, které jsou nepřijatelné. Děkuji. Pan Vadim není přítomen, takže předávám slovo panu Sogorovi. Európában a kulturális sokszínűség olyan érték, amelynek meg... Kulturní rozmanitost je evropskou hodnotou a my musíme dělat všechno pro to, aby zůstala zachována. Ale nebylo tomu tak vždy. Na našem kontinentu existují také kultury, které jsou ohrožené zánikem. Maďarští čangové, kteří žijí v Rumunsku, patří k takovýmto ohroženým menšinám. Eh, doporučení 1521 z roku 2001 Evropské rady je velice užitečné, tedy mohla by pomoci i této menšině. Rumunská vláda sice přijala určité, určitá opatření, ale Rada Evropy jednoduše prostě nemá pravomoci na to, aby mohla koukoliv vlád k zodpovědnosti doporučení takto tedy nemohou dosáhnout svých cílů, eh, pokud je nepřivezme za své Evropská unie. Evropská unie eh, musí brát eh, kulturní rozmanitost vážně a to znamená, že je třeba, aby chránila v plném rozsahu moldavsko-maďarské čangy. Děkuji vám. A nyní ještě poslední eh, proslov z tohoto bloku, pan Taras, paní Taras. Děkuji vám, paní předsedkyně. V lednu komise schválila strategii, která má zajistit to, aby méně žáků a studentů odcházelo ze škol před jejich řádným ukončením. My víme, že bychom tedy chtěli, aby těchto eh, předčasných odchodů ze školy eh, bylo maximálně 10%, ne více. Já bych chtěla všechny upozornit na to, že 16. Eh, května v Bruselu se bude konat zasedání na kterém budou debatovány právě tyto aspekty. A já bych chtěla poprosit, aby byla zajištěna podpora těchto mladých. Je třeba, aby se jim dostávalo kvalitního vzdělání, aby poté mohli vykonávat kvalitní práce. Pokud se týče také postižených, zde platí konvence OSN a tyto lidé musí být integrální součástí našeho systému vzdělávání. Tak a ještě, teď se dostáváme ke zprávě paní Jegle. A já, paní Jegle, nyní jako zpravodaj.